Výborně. A teď je to tedy prohlášení 61 2010 od Thomson, Lynn, Figueiredo, Protasjeviče, Deli a paní Deli. Máte slovo. Jedná se o strategii Evropské unie pro lidi bez přístřeší. Zase je to prohlášení, které mu se dostalo dostatečné množství podpisů a podle strán, eh, článku 123 s ním bude příslušně naloženo. Paní Deli 30 vteřin. Eh, paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, je to s určitou emocí, co se k vám obracím jménem svých kolegyň a eh, kolegů. Eh, a chci vám velice poděkovat eh, za to, že jste nás podpořili eh, s tímto prohlášením 61. Evropská komise dnes přichází se svou klíčovou iniciativou, eh, platformou proti vyčleňování a chudobě a my zasíláme tímto naším prohlášením výrazné sdělení Evropské komisi a členským státům. Již nadešel čas, kdy je slova nutno přetavit v činy. Je třeba konkrétních návrhů, buďme bdělí a ostražití, aby do roku 2015 již nikdo nespal na ulici. Eh, přeji všem krásné svátky a začněme ten nový rok opravdu dobře. Děkuji vám. Děkuji, předsedkyně. Děkuji. Eh, pan kolega Bese má slovo, prosím. Jménem eh, tří kolegů mi Petikenen, Sarbu a jménem pana Devise bych chtěl srdečně poděkovat 410 poslankyním a poslancům Evropského parlamentu, kteří podepsali písemné prohlášení, které jsme e, podepsali, e, abychom posílili e, to nařízení, které ochraňuje žraloky. Toto je vzácný ohrožený druh a je teď předmětem skutečného masakru masakru na e, moři, protože jim jsou e, vlastně uřezávány ploutve a zbytek těla je pak odhazován e, po tomto zničení vlastně života do moře. Takže vyšleme tento jasný a silný signál komisi, aby se posílila ochrana tohoto živočišného druhu. Děkuji vám. Děkuji. Dobrá, a teď tedy přejdeme k hlasování. Ehm, je jich eh, skutečně hodno, hodně těch eh, položek, takže buďme velice soustředění. Začneme